Georgieva, tím jsme ukončili rozpravu a budeme hlasovat dnes ve 12 hodin. Dalším bodem je zpráva kolega Ernhausera o rozpočtové kontrole humanitární pomoci EU a dávám hned slovo panu zpravodaji. Děkuji. Humanitární pomoc je nesmírně důležité téma Evropská unie eh, je největším poskytovatelem humanitární pomoci. Generální ředitelství ECHO spravuje 630 těchto prostředků, což bylo 1,1 miliard euro v minulém roce. ECHO přitom hraje koordinující roli a implementace se přebírá partnery přímo na místě, nevládními organizacemi, částečně agenturami OSN a také jinými mezinárodními agenturami je skutečností, že prostřednictvím humanitární pomoci se pomáhá nejpostiženějším lidem světa. A jakákoliv neefektivita stojí lidské životy. A to bylo výchozím bodem pro mou zprávu z vlastní iniciativy, abychom konečně zde v Evropském parlamentu začali kontrolovat, jak účinné jsou kontroly a monitorovací mechanismy a nakonec také implementace. K výsledku co se týče spolupráce mezi generálním ředitelstvím ECHO a nevládními organizacemi, je třeba konstatovat, že generální ředitelství zaručuje vysokou mírou účetnictví a kontroly. Je tady pravidelný dialog mezi nevládními organizacemi a generálním ředitelstvím ECHO. Kromě toho FPA 2008, tato rámcová dohoda přinesla pokrok, došlo k revizi v tomto roce a mělo by se pokračovat na této cestě. Důležité je, abychom se snažili také snižovat do budoucna administrativní zátěž. Co se týče spolupráce s OSN, na to pohlížím poněkud kriticky. Tady je třeba konstatovat, že společná metoda je nesmírně eh, důležitá, ale domnívám se, že zásada je sice správná, ale je skutečně třeba klást důraz na transparentnost. A to je vlastně obsahem toho, že Evropský parlament žádá zprávy OSN k tomu, jak je to dodržováno. Čili Evropský parlament tady nemohl v dostatečné míře, míře provést tyto kontroly. Co se týče popisných zpráv, které se předávají generálnímu ředitelství a komisi jsou co do výsledku poměrně vágně formulovány. Myslím si, že tady by se mělo dostat do těch zpráv více substance. A zprávy po skandálu se severokorejskou vládou ukázaly, že co se týče transparentnosti a účetnictví v této oblasti zatím nebylo dosaženo pokroku a členské státy eh, musíme vyzvat, aby vyvíjeli tlak i na OSN v této oblasti. Co se týče implementace s nevládními organizacemi, tady je několik slabin, zejména co se týče zadávání zakázek na různé nevládní organizace, protože některé z nich ani nemají žádné takové možnosti. I co se týče interních mechanismů, je třeba vidět, že nevládní organizace nebo jejich partneři mohou delegovat úkoly, ale sami nesou odpovědnost za zprávu prostředků. Proto je důležité, aby tady bylo dostatek interních kontrolních mechanismů. A jako třetí bod u nákladů na podporu tady existují velké rozdíly mezi jednotlivými projekty a bylo by asi správné zavést určitou směrnou hodnotu pro stejné projekty, aby se zamezilo nečinnosti nebo neefektivitě. Do budoucna je důležité, abychom skutečně kladli priority v oblasti eh, prevence, abychom měli zabudované systémy včasného varování abychom zlepšili humanitární pomoc a také je důležité, eh, abychom na základě budování lokálních struktur zlepšili odpor místního obyvatelstva. Tato zpráva byla většinově přijata ve výboru a samozřejmě bych měl radost, kdyby to bylo přijato většinou i na, součas, na dnešním plénu. Děkuji, pane Ernhauser. A teď se dostáváme k, eh, k HDI a slovo má pan Rubik. Vážený pane předsedo, Dámy a pánové, myslím si, že zpráva ukazuje, že Evropská unie nese velkou odpovědnost ve světě zejména co se týče opatření pomoci, která musí být trvale udržitelná a tady musíme dbát na to, aby pomocná opatření skutečně pomohly obyvatelstvu a vlastně podněcovaly další investice. Proto nová strategie rozvoje by měla spočívat v tom, že se podíváme, jak bychom mohli dát k dispozici v nejchudších oblastí energii, protože dodávky energie umožní také vzdělávací opatření místního obyvatelstva a komunikace je základem pro úspěšné strategie. Proto musíme hledět na to, jak můžeme zdroje tohoto světa Eh, řídit trvale udržitelným způsobem. Myslím si, že ve zprávě je zvolen dobrý přístup tím, že se zdůrazňuje nezbytnost kontroly a měli bychom pracovat na tom, nalézt model, který nám trvale udržitelně dá také možnosti prostředky na rozvojovou pomoc používat co nejlépe. Děkuji. Děkuji a nyní paní kolegyně Cikau. Vielen Dank. Având în vedere creșterea numărului Mnohokrát děkuji. Precum și gravitatea de... Navýšení eh, počtu Eh, humanitárních katastrof, které se týkají mnoha oblastí světa, znamená, že vítám návrh komise na navýšení rozpočtu pro léta 2014 až 2020 ročně o 950 milion eur ročně. Také rezerva pro nezbytné případy byla zvýšena na 2, o 2,7 milionů dolarů rovněž jako návrh v příštích letech letech vyčerpávat prostředky, které byly do té doby nevyčerpané. Je třeba vyvíjet také aktivity v oblasti prevence a rychlé reakce a pro co možná nejrychlejší překonání krize, abychom chránili zejména děti, ženy,

proto shledávám důležitým že se v této zprávě evropský parlament věnuje samotnému auditu poskytování této pomoci jako celku a zároveň auditu spolupráce s ostatními organizacemi které ji zajišťují a to včetně osn a děkuji panu zpravodajovi a děkuji za pozornost. Děkujeme paní Češková. Nyní pan Paška. za slovo Mnohokrát děkuji. Pane předsedající, paní komisařko, programy humanitární pom- pomoci EU, které e, mají za cíl pomáhat lidem při humanitárních katastrofách, to je důležitá součást politiky EU. Generální ředitelství e, v komisi spolupracuje s více než dvěma stovkami e, organizací na základě rámcových dohod pomáhá eh, různým organizacím tak, aby mohly eh, pomáhat eh, třetím stranám. Je zásadní, abychom kontrolovali tyto využití těchto finančních prostředků. Návrh Evropské komise na efektivnější dohled nad využíváním prostředků Um, daňových poplatníků EU je něco naprosto zásadního. Cílem je dosáhnout efektivnějšího využití těchto prostředků v rámci EU. Děkuji, pane Paško. Nyní paní Basesku. Pane předsedo, <clears throat> statistické údaje ukazují eh, nárůst výskytu přírodních katastrof ve světě a zároveň rozpočet Evropské unie, který je určený pro humanitární ochranu, se také rozvíjí. Je důležité mít především dobré finanční řízení, protože Evropská unie musí postupovat pluralistickým způsobem v oblasti humanitární pomoci a je třeba zachovat určitou rovnováhu mezi prevencí a nezbytnou rychlou pomocí Eh, je třeba mít dostatek mechanismů, abychom mohli včas zasáhnout a pomoci. Transparentnost spolupráce s mezinárodními organizacemi je důležitá. Rovněž by Evropská unie měla zajistit koherentnost mezi humanitární pomocí a pomocí rozvojovou, protože nebude-li tomu tak, může se to negativně projevit na lokálních trzích, například pomoc potravenová by mohla jaksi demotivovat potravenou výboru přímo na místě. Děkuji mnohokrát a na závěr KZI i pan kolega Silvestris. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. V této rozpravě zaznělo mnoho zajímavého a jejím eh, závěrem je, myslím, něco, na co by se komise měla ještě jednou zaměřit, to znamená na potřebu určité kvalifikace humanitárních fondů, na potřebu posílení závazků EU a zdůraznění potřeby oddělit, jak řekla paní Basesku, oddělit eh, fond pro prevenci od fondu na eh, podporu a nápravu v pro případy katastrof. Já chci zdůraznit naprostí, naprostou zásadnost nutnosti z transparentních management. Před několika týdny jsem položil otázku v souvislosti s případem, který se objevil ve všech italských médiích, kdy mladý nezaměstnaný člověk, angažovaný v nevládní organizaci, eh, šel prosit o peníze, aniž by měl jakoukoliv smlouvu, aniž by podléhal jakékoliv koordinaci. Je to v podstatě taková práce, takový melouch vlastně pro lidi, kteří v této oblasti pracují, pouze se snaží získávat víc a víc peněz pro nevládní organizace. Proto je potřeba více transparentnosti při zprávě těchto mechanismů a aktivit. Děkuji vám. Děkujeme vám, pane kolego Silvestrisi. A nyní na závěr za komisi paní komisařka Georgieva. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Dovolte mi, abych začala tím, že vyjádřím svou vděčnost, vděčnost komise, zejména vděčnost eh, humanitárním pracovníkům zde v Bruselu a ve více než 40 zemích světa, kteří se snaží napravovat dopady přírodních katastrof a často přitom pracují v obtížných a až rizikových podmínkách. Uznání které si jednoznačně zaslouží. Vyjadřujeme v tom smyslu, že náležitě spravují peníze daňových poplatníků, což je něco, čeho si velice vážíme. Žijeme v dobách, kdy stále častěji dochází ke katastrofám, eh, konflikty jsou stále složitější, humanitární potřeby rostou, ale prostředky, které máme, nerostou. To znamená, že jsme pod větším tlakem na efektivnější využívání peněz daňových poplatníků. A v tomto kontextu jsem velice vděčná panu zpravodajovi a Evropskému parlamentu za rady, které nám dáváte. Dovolte mi zmínit čtyři věci. Za prvé, tato zpráva je velice dobře načasována. Momentálně pracujeme na revizi eh, našich rámcových partnerských eh, smluv a v rámci tohoto přeskumu se pokusíme prosadit vyšší míru kontroly a monitoringu, aby se dosáhlo efektivnosti a rychlosti těchto programů, protože rychlost pro nás není luxusní zboží. Znamená to zkrátka více zachráněných životů při nižších nákladech pro daňové poplatníky. V tomto kontextu se samozřejmě zejména soustředíme na OSN je naprosto na místě říci, že je potřeba i nadále spolupracovat na reformě systému OSN a vyjednat, aby interní zprávy o auditu partnerů OSN nám byly dány k dispozici. Chtěla bych zdůraznit, že jsme zaujali velice citlivý přístup k tomu, jak budeme zkoumat efektivitu a výkonnost našich partnerů v jednotlivých projektech. Každý rok přeskoumáme třetinu partnerů a třetinu projektů zkoumáme, zda splňují vysoké standardy výkonnosti, které jsme pro ně určili. Za druhé, zdůrazňujeme přístup orientovaný na výsledky v rámci partnerských smluv a to bude tak i do budoucna. Ano, minulý rok jsme utratili 1,1 miliardy euro na pomoc obětem konfliktu a katastrof v celém světě. S těmito penězi jsme Eh, pomohli 46 milionům obětem. Dali jsme jim jídlo, vodu, eh, léky a přístřeší. Tím jsme samozřejmě snížili rizika rozšíření těchto konfliktů a riziko vytvoření ještě větší nestability ve světě. Chceme, aby se naši partneři více soustředili na to, jakou hodnotu za své peníze dostávají a dostávají i naši e, daňoví poplatníci. Za třetí, mohu jedině plně podpořit to doporučení o dalším snižování dopadů katastrof a navýšení další pomoci. To je jediný způsob, jak můžeme do budoucna omezit náklady na humanitární pomoc. Už nyní utrácíme 8 až 10 humanitární pomoci, pomoci na redukci dopadu rizik a prioritou pro naši spolupráci a e, spolupráci s komisařem Píbalcem je omezování dodatečných rizik. Nejlepší způsob, jak se rozvíjet, je vlastní rozvoj. To všichni víme. A nakonec, Všichni máme velké závazky v tom smyslu, že do naší práce chceme integrovat systematickou analýzu nákladů a výnosů, tak aby tomu mohli překládat projekty a programy, které budou splňovat požadavky na dosahování nejlepších možných výsledků pro využití peněz evropských daňových poplatníků. Můžete si být jisti, že v nás máte partnera, který se velice silně bude angažovat v tom, co Evropa dělá eh, v těchto dobách úspor, aby pomohla ostatním po celém světě. Děkuji mnohokrát. Děkujeme vám, paní kolegyně Georgieva. Tím je rozprava ukončena a hlasovat o zprávě Ehrenhauser se bude dnes ve 12 hodin a do 12 hodin tímto přerušuji zasedání. Děkuji.